Liebe Kolleginnen und Kollegen, alles gut, kolegyně a kolegové, Nejprve dovolte, abych všechny srdečně přivítala. Děkuji vám za to, že jste přítomní ve středu odpoledne, kdy, je par, kdy parlament již poměrně zeje prázdnotou. Srdečně vám děkuji za to, že jste tady, není to samozřejmé. A teď na poslední chvíli před letní pauzou vím, že mají mnozí různé závazky a proto skutečně si toho považuji. Toto je první zasedání rozpočtu, eh, výboru pro kontrolu rozpočtu. A to znamená, že dnes se teprve seznamujeme eh, s naší prací a mm, budeme Ehm, naslouchat prvním zprávám. Dnes máme ehm, široký, širokou škálu jazyků k dispozici a já děkuji tlumočníkům za jejich práci, říká paní předsedkyně. V tuto chvíli by mě zajímalo, zda máte něco k programu, nebo zda s ním souhlasíte a můžeme postupovat eh, jak navrženo. Nevidím, že by někdo něco namítal a proto eh, bych chtěla mám tady uvítat pana Henry Grétena, eh, člena Evropského účetního dvora. Děkuji, že eh, jsem vděčná za to, že se opět vidíme. Už se známe, pak tady eh, zdravím pana Lazarosa Lazaru, který také působí o, u účetního dvora. A dále tady máme také Martina Webera, ředitele před, v předsednictví EUD. Martin sedí uprostřed, dobře, děkuji. A pane Grétene, tímto vám uděluji slovo, pokud jde o první prezentaci. Děkuji. Äh, verehrte Frau Vorsitzende, Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, evropští, eh, evropské poslankyně a poslanci, děkuji vám srdečně za dnešní pozvání. Chtěl bych omluvit eh, pana Lineho, který bohužel dnes nemůže být přítomen. Ho tady zastupuji jakožto služebně nejstarší člen účetního dvora. Už dlouho ovšem mou přítomnost nebudete muset eh, strpět, protože koncem roku končí i můj mandát. Doprovází mě tady můj kolega Lazaros Lazaru. Lazaros je zodpovědný eh, za výroční zprávy a s ním v budoucích měsících eh, přijdete do kontaktu častěji. A eh, on mm, samozřejmě také spolupracuje s panem Weberem a s ním se tady také jistě často setkáte. Děkuji vám ještě jednou za pozvání a slovo předávám kolegovi Lazarosovi který vám několika slovy představí výroční zpráva, zprávu, kterou bychom 8. října měli zde představit. Děkuji. Děkuji a tím předávám slovo podle toho, jak vy jste to již předeslal. Thank you, Thank you Děkuji. Henry, paní předsedkyně, vážení členové výboru KONT, Úvodem dovolte, abych poblahopřál vám všem za vaše eh, zvolení a opětovné zvolení v posledních parlamentních volbách. Samozřejmě blahopřeji také vám, paní předsedkyně, za to, že jste byla eh, zvolena předsedkyní výboru KONT. Jak eh, uvedl kolega Henry Gréten, jsme velice potěšeni, že se můžeme účastnit tohoto zasedání vašeho výboru. I nadále chceme angažovaně podporovat vaši eh, roli v oblasti dohledu. Od října se budeme vidět mnohem častěji, kdy společně eh, s panem předsedou Lénem vám představíme výroční zprávu. Jsem zodpovědný eh, za výroční zprávu v rámci páté komory pro finanční ohledně financování Evropské unie. Tuto práci se zabývám již posledních šest let, takže eh, jsem v podstatě eh, ostříleným pracovníkem v této oblasti eh, a myslím si, že ta spolupráce dosud byla dobrá. Těším se na to, že v ní budeme pokračovat. Přijali jsme výroční zprávu a výboru KONT bychom ji rádi představili 8. října. Jak jste pravděpodobně byli informováni předsedou Lénem, v tuto chvíli se nacházíme uprostřed eh, procesu změn našeho přístupu, pokud jde o audit souladu ve spolupráci s Evropskou komisí. Postupně eh, směřujeme eh, k modelu atestů, kde místo toho, abychom sami vybírali určité transakce a sledovali prostředky eh, mm, směrem eh, k finálnímu eh, příjemci, jsme vyslali komisi, aby udělala určité změny v kontrolním systému a pokud ty podmínky budou naplněny a budou správně nastaveny, tak budeme moci lépe využívat práci komise členských států a jejich příslušných kontrolních orgánů což by eh, znamenalo, že bychom museli udělat testovací revizi práce, kterou již odvedla Evropská komise a kontrolní orgány členských států a dále bychom provedli eh, další práci ohledně eh, výkonnosti a kontroly té práce, kterou již orgány odvedly. Předpokládáme, že tento přístup povede ke snížení prostředků, které používáme v auditu, při auditu e, souladu. To znamená, že bude více prostředků e, na auditní práce v oblasti výkonnosti. A jak asi víte, již jsme rozhodli, že od počátku příštího roku budeme předkládat oddělený, oddělenou výročnou zprávu o e, výkonnosti ehm, včas před eh, tedy eh, ve vhodný okamžik a budeme velice rádi, pokud eh, nám poskytnete zpětnou vazbu k těmto otázkám výkonnosti, tak aby to pro vás bylo opravdu užitečné. Tento projekt se v průběhu bude rozvíjet a doufáme, že se dostaneme do okamžiku, kdy to mm, pro vás bude zdroj velké přidané hodnoty. Děkuji ještě jednou za tuto možnost účastnit se tohoto setkání a těším se na to, až se uvidíme v říjnu, kdy budu prezentovat eh, výroční zprávu za rok 2018. Děkuji. Dank. Děkuji za vaše první slova. Úvodem budeme spolu od října v kontaktu velmi často, až eh, bude předložena zpráva za rok 2018 a já se na spolupráci s vámi velice těším. A nyní prosím, aby se slova chopil pan Martin Weber. Paní předsedkyně, vážená paní Holmajor, ctění poslanci Evropského parlamentu, kolegové sekretariátu KONT, po těchto slovech úvodem pana Grétena a Lazarose bych vám chtěl poskytnout další informace k naší instituci a k práci, kterou provádíme. První otázkou je tady samozřejmě to, jakým způsobem můžeme my pomoci vám ve vaší práci, jakožto eh, tedy vy jako členové roz, eh, výboru pro kontrolu rozpočtu hrajete zásadní roli v tom, aby eh, ta částka 140 miliard euro ročně byla vynaložena efektivně podle pravidel a nejdůležitější je, aby se tak stalo v zájmu eh, evropských občanů, kterých je 500 milionů. Naší rolí externího auditora je pomoci vám v této obtížné úloze. Nejsme politická instituce, jsme technická instituce, nemáme pravomoce rozhodovat, nemůžeme eh, trestat ty, kteří nerespektují naše pravidla a rozhodně nejsme tou z institucí, která je v Evropě nejvíce známa. Máme specifický mandát, mandát provádět audity a tudíž varujeme před riziky a také poskytujeme usměrnění. Náš mandát vyplývající z evropských smluv nám umožňuje provádět nezávislé kontroly ve všech institucích a orgánech EU, také na úrovni členských států, v regionech a e, napříč e, světem tam, kde se e, čerpají prostředky EU. To znamená, naši auditoři jdou tam, kam putují i evropské finanční prostředky a e, tedy naše audity ukazují, co se děje e, v terénu. Tudíž přispíváme k transparentnější a zodpovědnější Evropě, tak aby naši občané viděli, co se děje. V tomto smyslu se domníváme, že napomáháme budování důvěry občanů v Evropskou unii. A pokud jde o váš úkol, tak naše zjištění, závěry a doporučení mohou pomáhat vám i Evropské komisi eh, přijímat potřebná opatření při řešení nedostatků a slabin, která byla identifikována tak, aby eh, naše eh, programy zajišťovaly lepší výsledky a aby zájmy, finanční zájmy Evropské unie účelně eh, byly hájeny. A tudíž eh, tedy eh, můžeme přispívat, protože naše odborná práce může vést k politickým důsledkům. Pokud jde o váš výbor pro rozpočtovou kontrolu, tak jste patrně naším klíčovým partnerem v Evropském parlamentu. A je přirozené, že bychom měli velmi těsně spolupracovat. Máme eh, velmi oddaný eh, institucionální tým, který eh, se účastní vašich zasedání a zajistí, aby probíhal velmi hladký hm, pracovní informační tok a výměna informací mezi námi. A to je tedy otevřená pozvánka všem eh, členům tohoto výboru, ale i ostatním. Prosím, neváhejte se na nás obrátit v jakékoliv věci, která se vám bude jevit důležitou. Jak již eh, bylo dosud zvykem, eh, budeme spolu s, s vámi sdílet náš časový harmonogram zpráv, k každý kvartál a budeme poskytovat informace o naší průběžné práci. E, důvěrnou kopii každé zprávy budeme zasílat předsedkyni výboru, e, zpravodají a sekretariátu, jakmile bude zpráva připravena ke zveřejnění. A také budeme k dispozici eh, pro případné neformální diskuse o zprávě před eh, její prezentací ve výboru a vždy budeme ochotni představit naši práci na vašich výborech a rádi budeme přispívat na mm, eh, výborech k diskusi, na slyšeních, seminářích i v ostatních výborech ještě několik dodatečných informací a důležitých aspektů o práci účetního dvora jak vybíráme témata auditu. Každým rokem je vybíráme na základě analýzy rizika, přihlížíme k relevantnosti, významnosti toho tématu a eh, obracíme se na naše institucionální partnery, eh, abychom získali informace. Zejména začátkem roku eh, vyzýváme všechny výbory parlamentu, aby navrhli případná témata auditu. A mm, Toto je řešeno eh, konferencí mm, předsedů výborů kterému nyní předsedá pan eh, Tajány. Eh, váš výbor vždy v tomto procesu hrál aktivní roli. Eh, letos nám předložil, myslím, asi 20 návrhů do našeho pracovního programu na rok 2020. Jak pan prezident Léne vás již v loni informoval, asi 40 návrhů jednotlivých výborů pak doputovalo až do našeho pracovního programu na rok 2019, který právě nyní nyní provádíme. A celkem je náš odhad takový, že zhruba 60 všech našich úkolů má určitou vazbu um, na um, parlament na parlamentní podněty. Jakmile tedy kolegium účetního dvora sestaví svůj program práce, obvykle na podzim, eh, tak se zveřejní a přímo zašle i Evropskému parlamentu. Jak jsem již předeslal, navazuje na to pak ten kvartální časový harmonogram, v němž ehm, uvádíme, jak budeme postupovat a kdy budeme zveřejňovat jednotlivé zprávy. Opět tato informace je zasílána vám a sekretariátu tak, aby abychom mohli plánovat společně. Eh, jak podáváme zprávu o našich nálezech z auditu? Máme různé typy auditů a prověrek či kontrol. Ty to různé typy práce pokrývají vlastně všechny oddíly nebo tituly toho finančního rámce. Především jsou to audity výkonnosti, které mají posoudit účinnost, efektivnost a hospodárnost programů EU. Obvykle jsou prezentovány jako mimořádné audity. Pak eh, předkládáme And these audits, statements of assurance through which finanční audity, kde dáváme naše stanovisko o eh, Eh, věrohodnosti eh, účetnictví a také o správnosti a legalitě účet, eh, u účetnictví. Dále poskytujeme výrok o správnosti účetnictví a o tedy dodržování e, právních předpisů. To může být prezentováno také v podobě mimořádných zpráv a pak následuje e, udělení absolutoria ze strany parlamentu na základě a navazují potom doporučení rady. My tedy předložíme e, tyto zprávy 8. října. My jsme ale také rozšířili ještě naše úkoly, abychom do ně zahrnuli další, například eh, určité deskriptivní úkoly, eh, briefingy, anebo pokud jde o konkrétnější úkoly, takzvané rapid pace reviews. A v našich stanoviscích um, předkládáme názory k nové nebo aktualizované e, legislativě nebo k legislativním návrhům. Některé na návrh jedné nebo druhé instituce nebo dalších institucí, nebo když jde o návrh, který má dopad na finanční řízení nebo opatření, e, které se týká získávání příjmů buď je to vlastně iniciativa nebo podnět eh, z jiné strany. Také jsme zveřejnili speciální zprávy a určité průzkumy k legislativním návrhům týkajícím se víceletého finančního eh, rámce. Také jsme eh, sumarizovali stanoviska k víceletému finančnímu rámci. Eh, všechny tyto dokumenty eh, jsou k dispozici na eh, našich stránkách. Jak zajistíme, že fakta, z nichž vycházíme, jsou správná? Je důležité při auditech mm, zajistit, že fakta jsou věcně správná a také důkazy jsou správné a vše je vyvážené my zajišťujeme takzvaný přístup no surprise approach. To znamená v praxi, že auditovaný subjekt má příležitost se vyjádřit k věci v různých fázích. V praxi my e, naše pozorování schvalujeme e, dvakrát a nakonec, když formulujeme naše závěry a doporučení, e, tak vycházíme nikoli z předběžné práce, ale e, z e, důkazy podložených pozorování. A my také e, publikujeme zprávy také ze stanovisky, respektive z odpovědí našich auditovaných subjektů v zájmu férovosti a vyváženosti. Ještě několik slov k velmi choulostivému tématu ochrany finančních zájmů EU. Korupce a podvody jsou vnímány mnoha občany EU jako významný problém pro rozpočet Unie a instituce Unie. V roce 2015 proběhl průzkum Eurobarometru, podle něhož 70 eh, respondentů se domnívá, že Rozpočet EU je nebo podléhá častým podvodům a 60% se domnívalo, že korupce je významným problémem v Evropské unii a institucích. My spolupracujeme velmi těsně s OLAFem, tedy Evropskou agenturou boje proti podvodům a Snažíme se tedy identifikovat eh, veškerou ilegální aktivitu, která ohrožuje finanční zájmy. Během roku 2017 jsme eh, Olafu sdělili 17 takovýchto případů, které jsme identifikovali během eh, auditní nebo kontrolní práce a v roce 2018 to bylo obdobné. Je také důležité se zmínit, že zejména pokud jde o výroky, auditorské eh, jsme zaznamenali eh, mnoho pochybení, pochybení. Také jsme eh, publikovali několik zpráv v tomto smyslu, například o činnosti OLAFu, také o soudržnosti v rámci členských států a o podvodu eh, v rámci elektronického mm, obchodování. Jaké jsou strategické eh, priority? Eh, do roku 2020. Naše instituce zaznamenala mnoho významných změn v posledních letech a všechny tyto změny byly provedeny v souladu se strategickými prioritami, o nichž rozhodlo v roce 2017 naše kolegium na období 2017 až 2019. Takže my jsme nyní uprostřed. Během posledních tří let jsme začali modifikovat náš přístup. Pokud jde o e, výrok auditorů, chceme e, vám poskytovat více informací a lepší informace o e, finančním řízení EU. A středně a dlouhodobě bychom chtěli tedy postupovat eh, bychom tedy nechtěli provádět audity přímo, ale místo toho spoléhat na eh, konstatování E, Evropské komise, to znamená auditovaných subjektů a ty zase dostávají informace o členských zemí. My jsme už tento modifikovaný přístup podrobili pilotnímu projektu během dvou let. A současně jsme se zaměřili na posuzování výkonnosti e, e, evropských výdajů v různých oblastech, ekonomické, finanční zpráva a tak dále. A zkoumali jsme oblast oblasti, kde EU působí jako regulátor, například kvalita ovzduší nebo práva cestujících. Od kdy jsme schválili naši strategii na rok 2018 až 2020, jsme zahájili také více výkonnostních auditů než kdykoliv předtím a počínaje příštím rokem chceme eh, vydávat eh, samostatný eh, výroční audit o výkonnosti. Také jsme zahájili řadu iniciativ, abychom eh, zlepšili naši snahu komunikovat naše produkty ve vztahu k našemu publiku, aby to bylo efektivnější. Začali jsme aktivně nebo aktivněji šířit eh, naše zprávy v rámci Evropského parlamentu v roce 2018 jsme měli 113 prezentací před různými výbory, 65 na radě a 15 na úrovni národních parlamentů a to byl zatím nejvyšší počet vůbec. A současně jsme eh, zintenzivnili vztahy s médií a tiskem. V roce 2018 jsme také vydali 76 tiskových prohlášení a měli téměř 2000 tiskových eh, konferencí a zdá se, že naše úsilí úsilí se vyplácí, ehm, naše eh, zastoupení v médiích nebo výskyt v médiích se téměř strojnásobilo a to je mm, výrazně vyšší než v předchozích eh, letech a eh, důvodem není jenom naše mm, větší produkce zpráv. Pokud jde o podrobnější informace, tak máte k dispozici naši výroční zprávu o činnosti za rok 2018. Je to také online a můžete se samozřejmě zapsat do naší, eh, našeho mailingového seznamu. A Máme také indikativní časový harmonogram publikací, eh, kde si můžete ověřit, co chystáme na nadcházející měsíce. Závěrem eh, doufám, že se mi podařilo zdůraznit některé eh, naše důležité úkoly, které mm, by pro vás mohly být užitečné a mm, budou podnětné také zvýší váš zájem o naši činnost. Doufám, že se mi podařilo vás, vás přesvědčit, že naše role je skutečně jedinečná, i když je odborná, může mít i politické důsledky. Nicméně tyto důsledky um, samozřejmě jsou um, závislé na vás, jako zástupcích evropských občanů. Jsme auditoři a jakmile skončí letní prázdniny, eh, jsme vám kdykoliv k dispozici eh, ke spolupráci. A závěrem mi dovolte, abych vám, paní Holmajerová, ještě jednou poblahopřál jménem účetního dvora ke eh, zvolení předsedkyní výboru a také blahopřeji jménem pana Léného ostatním místopředsedům výboru a všem ostatním poslancům přeji vše nejlepší do nadcházejícího legislativního období. Děkuji za pozvání na zasedání tohoto výboru. So thank you very much for your... Děkuji mnohokrát za vynikající zprávu a za ta blahopřání na naši adresu. Těším se na vzájemnou spolupráci a myslím, že to říkám jménem celého výboru. Nyní bych se zeptala kolegů, zda mají nějaké dotazy na účetní dvůr. Pan Kus. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za mm, tento přehled a mám dotaz k výběru těch témat. Sice jste hovořil o tom, že nepracujete politicky, ale zároveň připouštíte, že vaše práce má také politické dopady. Jak odoláváte pokušení vybírat si ta témata tak, že vlastně mm, automaticky pracujete i politicky, tedy že dochází k načingu, to znamená, že nás tlačíte do určitého mm, směru a vlastně tím pádem se stáváte i jakýmsi politickým e, útvarem. Jak tomu mm, dokážete zabránit? E, kolega, kolegyně Vicink? Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za tuto zprávu a mám jeden dotaz. Hovořil jste o tom, že místo kontroly konformity se to bude směřovat ke kontrole výkonnosti. Znamená to, že se budou stanovovat určité cíle, které budou poté kontrolovány, třeba Erasmus pro mladé podnikatele. Bude to znamenat, že to povede k tomu, že budeme mít více podnikatelů, nebo co to vlastně znamená? Tomáš? Já mám vlastně stejnou otázku jako kolegové. Rád bych věděl víc, jak se to bude v reálu schvalovat. Jaký, jaký bude návrh ve zprávě a jaká bude metodika těchto zpráv, protože my si někdy stěžujeme, Eh, efektivitu vynakládání evropských peněz a mě by tedy zajímalo, jak můžeme metodicky hodnotit eh, vynakládání evropských peněz na různé projekty. Martina, děkuji. Jako jeden z nejstarších členů tohoto výboru bych chtěla poděkovat účetnímu dvoru za vynikající eh, spolupráci. Chtěla bych doporučit novým kolegům, aby opravdu spolupracovali s účetním dvorem, protože jsou vždy připraveni poskytnout informace. Budeme mít i Eh, každoroční schůzky. Vždycky to bylo velice užitečné, takže to doporučuji pro práci ve výboru. Mám dvě otázky. Víte, že v posledním volebním období jsme hodně mluvili o zkrácení doby na přípravu zpráv dvora i výroční zprávu. Chtěli jsme to zkrátit z N plus 2 na N plus 1. My všichni víme, jak je to obtížné, ale jak se díváte na tuto možnost, že bychom se tomu věnovali i během tohoto mandátu, že bychom se snažili zkrátit ten postup eh, o více než eh, o měsíc. Už jsme to zkrátili, ale myslím, že ještě můžeme udělat více, abychom celý postup urychlili mohli s tím politicky pracovat. A druhá věc, víte, že jsem se vždy zaměřovala na výkonnost, na evropskou přidanou hodnotou, to byla moje hlavní priorita. Co lze udělat více, abychom ještě více se soustředili na výkonnost a evropskou přidanou hodnotu, zvláště v členských státech, protože pořádáme hodně workshopů, eh, konferencí, slyšení. Všechny instituce dělají hodně, komise se toho také asi dotkne a i komise se tomu hodně věnovala ale zatím nedošlo k žádným zásadním změnám. Je tady velká informovanost, ale můžeme udělat něco konkrétního, něco, co skutečně změní tu výkonnost a zaměření na evropskou přidanou hodnotu. Děkuji. Herr Weber, bitte. Pane Weber, máte slovo. Myslím, že se asi budeme v odpovědích s kolegy eh, navzájem doplňovat. Možná začnu tou nejjednodušší, eh, pokud jde o metodiku našich auditů. Pokud vás toto zajímá, tak bude řada workshopů pro poradce, asistenty a samozřejmě to je otevřené komukoli a budeme tam podrobněji vysvětlovat, jak vlastně provádíme audity, jak vybíráme témata. E, to určitě může být užitečné. Pak také bych chtěl zmínit, že pracujeme na základě e, takových e, manuálů, příruček, které jsou veřejně dostupné na našich eh, webových stránkách, takže pokud to někoho zajímá, může se to tam nastudovat, anebo se můžete obrátit přímo na nás. K otázce eh, na eh, audity výkonnosti, to asi doplní pak kolegové a já tedy přejdu rovnou k otázce, jak zabránit nějaké politizaci naší práce. Myslím, že je jasné, že působíme v politickém prostředí. Tady je, jde vždycky o politiku. EU je politickou konstrukcí, takže vždy do určité míry e, vznikají i politické konotace v naší práci. Ale naše práce je odborná. Je pravda, že tím, že eh, se vybírají určitá témata, tak se vlastně upozorňuje na nějaká konkrétní témata, naopak na jiná se neupozorňuje, protože nelze pokrýt všechno. Vzhledem k tomu, že máme omezené zdroje, tak musíme být selektivní. Ale naše plánování je koncipováno tak, abychom postupovali co možná nejvyváženěji, abychom vycházeli z konkrétních podkladů. To znamená, že máme zavedený mechanismus pro vážení rizik v různých oblastech, zkoumáme finanční dopady, pokud je něco špatně, o kolik tam jde peněz, jak velká jsou rizika a sledujeme i zájmy našich partner, partnerů, jako je především parlament, ale také rada, a, nebo jsme obdražili, obdrželi i náměty e, z národních parlamentů. A potom, když se domlouváme e, na programu, tak musíme zohlednit, že za rok zvládneme tak 40 auditů a při té volbě se snažíme všechny tyto aspekty mít na zřeteli. Když třeba vezmeme podněty z Evropského parlamentu, tak ty dostáváme od výboru prostřednictvím jejich sekretariátu, takže tam jsou zohledněny všechny politické názory a my neopomíjíme žádný námět eh, kvůli tomu, od koho pochází, protože vlastně to ani nevíme, dostáváme to prostřednictvím konference předsedu výboru. A u těchto podnětů ověřujeme, Zdá se jedná o věc, kterou lze auditovat. Něco, co je ryze politické, to bychom nesledovali. My jsme nezávislou institucí, takže naše kolegium, naši členové, kteří jsou ze všech 28 zemí, se nakonec rozhodnou a snaží se při rozhodování postupovat co nejobjektivněji a nejvyváženěji. Děkuji, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za otázky na audit výkonnosti. Já eh, zodpovím tuto otázku možná formou takového prohlášení, eh, protože si myslím, že to pokrývá tu konkrétní otázku. Eh, audit výkonnosti není tak jednoduchý jako eh, audit finanční nebo audit eh, mm, plnění předpisů. Nechceme tu laťku nasazovat příliš eh, vysoko, vyvolávat příliš vysoká očekávání. Jak už jsem říkal, připravíme výroční zprávu o výkonnosti pro rozpočtové v období 2019, to bude tady za rok. My nechceme kvantifikovat eh, výkonnost Evropské komise, protože to by nebylo moc jednoduché a máme ten projekt eh, atestace a na základě toho Eh, chceme postupovat trochu jinak než, jako v, než v auditech eh, dodržování právních předpisů. Tato výroční zpráva o výkonnosti eh, bude evolutivní, to znamená, budeme spolupracovat s vámi na tom, abychom ji vylepšovali. Dosud AMPR, výroční zpráva o řízení a výkonnosti, fungovala tak, že vzhledem k tomu, kdy byla vydávána, tak jsme ji nemohli zohledňovat v auditní práci, ale od příštího roku by tyto zprávy o výkonnosti měly být zveřejňovány pár týdnů před výroční zprávou, což znamená, že budeme mít čas ještě přeskoumat informace uvedené v této zprávě komisí a vydat k tomu stanovisko. To znamená, že my Poskytneme vám stanovisko ke spolehlivosti a přiměřenosti informací, které poskytla komise, kde je tedy řečeno, co komise dělá, co komise kontroluje eh, při eh, sledování eh, dosahování cílů. Jak jsem říkal, bude se to vyvíjet v čase. samozřejmě i s přihlédnutím ke zpětné vazbě, kterou dostaneme od vás. Pokud budeme mít pocit, že zvláštní zpráva zaměřená na výkonnost eh, bude představovat to až 150 auditů týdnu. a bude se zaměřovat na konkrétní politické oblasti. A s přihlednutím, jaké zdroje máme vyčleněny na tyto roční zprávy o výkonnosti, což je zhruba dva až třikrát více, než jsou zdroje, které používáme na zvláštní zprávy, tak nelze očekávat, že poskytneme, alespoň na začátku, nějak mimořádně hloubkové zkoumání výkonnosti ročního rozpočtu ve výši 140 eh, eh, miliard eur. Takže to bude eh, nejprve takový přehled vycházející z informací od komise a postupně by se to mělo vyvíjet ve spolupráci s vámi. Děkuji. Zunächst einmal vielen herzlichen hm, Děkuji. Chce někdo ještě položit doplňující otázku? Není tomu tak? V tom případě velmi srdečně děkuji. Těším se na spolupráci a mohu potvrdit to, co před chvílí řekla Martina, tedy že spolupráce s účetním dvorem byla vždy velice plodná a velmi pozitivní a za to vám velmi děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte ještě eh, pár slov závěrem. Jak jsme již předeslali, představíme vám výroční zprávu výboru, vašemu výboru 8. října, tak jako tomu bylo v předchozích letech. A eh, já bych tedy, jakožto ten, kdo je příslušný pro tyto věci, rád eh, s předstihem spolupracoval eh, se spravodajem výboru KONT eh, pro výroční zprávu a pokud jsem tomu dobře porozuměl, tak vy budete, paní předsedkyně, tou spravodajkyní, tou spravodajkou a kdykoliv po konci eh, srpna jsem ochoten se setkat s vámi nebo vaším týmem, abychom si mohli s předstihem pohovořit o tom, co v té zprávě je, tak abyste byli lépe připraveni, až přijde 8. října představení eh, té zprávy a potom i pokud jde o ty eh, další části toho řízení. Děkuji za tuto nabídku, já to rozhodně využiji. tak abych byla dobře připravena na to, co přijde v říjnu. Děkuji. Těšíme se na spolupráci s vámi. A v tuto chvíli bych ráda předala slovo eh, paní Eldia Jsem velmi ráda, eh, že tady eh, zastupujete pana Eh, zástupce generálního, eh, pana generálního ředitele. Eh, jsem velmi ráda, že jste přišla mezi nás a dávám vám slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení ehm, poslanci, členové tohoto výboru, vážení členové účetního dvora, vážení kolegové jménem komise a generálního ředitelství pro rozpočet bych vám chtěla poblahopřát k vašemu zvolení do tohoto nového parlamentu a zejména také do tohoto výboru. Chtěla bych eh, omluvit generálního ředitele eh, generálního ředitelství pro rozpočet za to, že nemohl dnes přijít mezi nás. Tento výbor sehrává důležitou úlohu hm, politické kontroly provádění evropského rozpočtu. Vy vlastně popoháníte komisi k zodpovědnosti, je to v zájmu občanů Evropské unie a daňových poplatníků. Procedura um, absolutoria je možností pro všechny zúčastněné strany, aby se zamysleli nad všemi um, kroky a celým vývojem, aby identifikovali uh, dobré postupy i slabiny s cílem vylepšit řízení finančních prostředků a dosahovat lepších výsledků um, pro rozpočet Evropské unie. V průběhu let uh, jsme byli svědky velmi dobrého vývoje při provádění evropského rozpočtu, což odráží trvalou a konstruktivní spolupráci s Evropským parlamentem, eh, s radou, eh, komisí, účetním dvorem a samozřejmě tímto výborem. Poučili jsme se z minulosti, to je vidět v návrhu eh, víceletého finančního rámce. Evropský rozpočet je prováděn Evropskou komisí z odpovědnosti různých generálních ředitelství. Z tohoto důvodu se váš výbor setkává s mnohými oddělenými komise, zejména s generálním ředitelstvím pro rozpočet. Uvnitř komise je jednou z nejdůležitějších úkolů našeho ředitelství eh, být v kontaktu eh, s vaším výborem eh, a s výborem pro rozpočet a musíme samozřejmě provádět koordinaci s účetním dvorem naše ředitelství eh, je zodpovědné za tuto koordinaci, účastní se všech zasedání výboru kont a sehrává důležitou roli také při koordinaci prací uvnitř komise. A navíc generální ředitelství pro rozpočet je zodpovědné za víceletý finanční rámec, roční eh, zprávy, vlastní stroje, finanční pravidla, interní kontroly, eh, účetnictví, finanční zpravodajství eh, a účty a, a výroční závěrky. Ehm, pokud jde o tento technický workshop, chtěla bych vám eh, mám poskytnout takový přehled našeho eh, rozpočtu, jeho provádění a kontrol. Prezentace je poměrně eh, rozsáhlá, ale nebojte se, já se zaměřím na ty hlavní prvky a myslím si, že bude pro vás užitečné, když vás seznámím s touto prezentací, když ji budete mít k dispozici, protože obsahuje mnoho informací. Moje koleg, můj kolega Jean Urel, ředitel v rámci generálního ředitelství pro rozpočet eh, převezme část této prezentace, aby to bylo dynamičtější a já jsem si jistá, že eh, budeme velmi konstruktivně spolupracovat během vašeho mandátu. Generální ředitelství pro rozpočet a komise ochotně poskytnou všechny informace a odpoví na všechny otázky, které budete považovat za vhodné eh, ve vašem procesu. Po tomto úvodu bych ráda zahájila naši prezentaci, kde bych vám chtěla vysvětlit, eh, jak to vlastně vypadá s evropským rozpočtem. Nejprve k charakteristice rozpočtu Evropské unie. Proč eh, je tento rozpočet tak odlišný od národních rozpočtů? Myslím si, že jsou tady čtyři zásadní eh, prvky, Eh, vlastnosti tohoto rozpočtu. Je to rozpočet na investice, neplatíme zdravotní péči, ale investujeme opravdu, nebo do jiných věcí, ale opravdu do dlouhodobých projektů. Tento rozpočet přináší přidanou hodnotu tím, že spojuje zdroje na evropské úrovni a členské státy díky tomu potom mohou toho dosahovat více, než by dosáhly, pokud by jednali samostatně. Eh, třetí mm, charakteristikou je, eh, že evropský rozpočet musí být vždy vyvážen. Není možné, abychom schválili deficitní rozpočet. Ovšem to je možné samozřejmě na úrovni členských států. A pokud jde o příjmy, tak ty odpovídají platbám. Rozpočet je vždy vyvážený. A eh, čtvrtou vlastností je, že je tento rozpočet dlouhodobý, sedmiletý Říká se mu víceletý finanční rámec. Proč máme tento dlouhodobý rozpočet? Proč máme víceletý finanční rámec a k čemu ho potřebujeme? Je to výraz eh, dlouhodobých politických priorit. Evropský rozpočet je dlouhodobým investičním projektem a víceletý finanční rámec tedy poskytuje stabilitu a předvídatelnost. A to nejen pro rozpočtové orgány, ale také pro příjemce prostředků z evropských fondů. Víceletý finanční rámec je balíček. Má tři pilíře. A Máme tady e, sektorální legislativu pro každý program a potom ještě další pilíře a e, Nejčastěji je známý ten první pilíř, eh, pilíř částek. A pokud, když je tento pilíř schválen, tak to vlastně odkazuje na totální eh, částku příjmů víceletého finančního rámce a maximální roční částku, kterou Evropská unie může během tohoto období vynaložit, a to pro každou kategorii výdajů. Toto se stanoví až na počátku víceletého finančního rámce. Je to maximální částka, kterou můžeme vynaložit. Třetí pilíř je také důležitý, protože se týká všech nebo celého legislativního palíčku, Rozhoduje se o programech, které budou financovány z evropského rozpočtu a ke každému programu potřebujeme mít právní základ. A tam je vysvětleno, jak ten program bude fungovat, kdo budou příjemci, jaké jsou cíle těchto programů a jsou tam všechny informace, které jsou důležité pro tento program, pro ten, který daný program. Pokud bychom řekli, že rozpočet je větší než více než 1 eh, trili, trilion um, euro, tak eh, bychom mohli říct, že je to velký rozpočet, ale ve skutečnosti uh, to znamená, že je to asi 1% uh, rubého národního důchodu a pouze 2% z veřejných výdajů v Evropské unii. Pokud to srovnáme, pokud srovnáme tu absolutní částku, tak ten roční e, rozpočet pro tento rok byl asi 150 e, e, miliard a to je méně než celkový rozpočet Belgie a nebo třeba Rakouska. Ale přestože ten rozpočet není zas až tak velký, tak se nám toho daří mnoho dosahovat. V rámci současného víceletého finančního rámce 2014 eh, až 2020, tak celková částka představovala eh, eh, závazky ve výši 187 miliard. A tahle je to rozděleno na následující kategorie výdajů, které reflektují politické priority. Největší částka jde na udržitelný růst a přírodní stroje, zemědělství, 39 minulý rok. Druhý největší, na druhém místě tady máme ekonomickou a teritoriální eh, soudržnost 34 a třetí největší částka jde na konkurenceschopnost a pracovní místa. Představuje to asi 13 a dále bezpečnost a občanství a potom administrativa. Administrativa představuje asi 6 našeho rozpočtu. Jakým způsobem je rozpočet financován? Z vlastních zdrojů máme tři druhy vlastních zdrojů máme vlastní, tradiční vlastní zdroje. To jsou v podstatě cla z dovozu mimo Evropskou, ze zemí mimo Evropské unie. A pak tady máme zdroje z DPH a pak tady máme vlastní zdroje, které vycházejí eh, z HDP a, a ehm, vlastně to je potřeba, abychom eh, měli tu rovnováhu mezi výdaji a příjmy. Potom tady máme určité korekční mechanismy, které mají eh, Ehm, korigovat eh, příspěvky ze stran členských států. Kdo má prospěch z tohoto rozpočtu? Kdo je příjemcem? Tady máme celou řadu různých typů příjemců, vše závisí samozřejmě na konkrétních programech, ovšem jsou to třeba evropské podniky, studenti a učitelé, nezaměstnatí, vědecká obec, regiony, města a tak dále. A je tady také malá část rozpočtu, která jde na administrativu Evropské unie. To je takový obecný obrázek našeho rozpočtu, ale samozřejmě bych mohla pohovořit i o provádění rozpočtu. Není to samozřejmě vše prováděno komisí. Jedna část ano, to představuje asi 20%, ale další část eh, je prováděna v rámci sdíleného eh, managementu eh, ve spolupráci s členskými státy. To se týká hlavně zemědělství a oblasti soudržnosti. Poslední část rozpočtu je prováděna v rámci nepřímého eh, řízení. To jsou mezinárodní organizace a decentralizované agentury. Komise s podporou členských států je ovšem zodpovědna za provádění celého evropského rozpočtu a kolega vám teď vysvětlí roční rozpočet. Everybody. Děkuji a dobré odpoledne ve spolek. Stručný letecký pohled na to, jak evropský rozpočet funguje a zejména, jaký, jak je organizován roční rozpočtový proces a jak je postup zakotven ve smlouvě. Za prvé, nebudete asi překvapeni slyšet, že rozpočet Evropské unie není implementován ve váku, je velmi specificky implementováno, upraveno eh, na co a jak můžeme čerpat finanční prostředky. Za prvé je to definováno eh, ve smlouvě o fungování Evropské unie, eh, kde se zakotvují kompetence EU, ty mohou být výlučné anebo sdílené členskými státy a ve smlouvách je jasně Eh, upraveno, jaký typ politik může evropský rozpočet financovat. Dále je tam onen sedmiletý víceletý finanční rámec neboli MMF, který eh, určuje maximální rozsah rozpočtu, stanovuje stropy na jednotlivé kategorie a také stanoví, do jaké míry rozpočtový orgán může ve svém rozpočtovém ročním procesu se odchýlit od eh, stropu. To vše tedy je obsaženo v tomto dokumentu o víceletém finančním rámci. Dále je tam celá řada eh, sektorových eh, programových Trvá velmi dlouho ji vyjednat mezi parlamentem a radou na návrh komise. Je to dokument, který stanoví, jak se má rozpočet implementovat. Stanoví podrobná pravidla pro finanční aktéry. Zde to sice není uvedeno, ale Rosa to zmínila, jak se rozpočet naplňuje financemi. Je tam tedy, jsou tam vlastní zdroje a také strop pro vlastní zdroje, který eh, přesahuje eh, rámec finančního nařízení, protože nařízení o vlastních finančních zdrojích eh, obsahuje tedy strop pro vlastní zdroje a také výdaje, které přesahují rámec víceletého finančního rámce. kdo eh, rozpo, rozhoduje o cyklu evropského rozpočtu. Toto je přesně stanoveno ve smlouvě o fungování EU. Máme tady tři prvky, které jsou pokryté třemi různými články ve smlouvě. Pokud je o dlouhodobý rozpočet, tak eh, tam máme článek 312, který eh, se týká nařízení o finančním rámci. Tento článek eh, stanoví, že toto nařízení má být schváleno jednomyslně členskými státy poté, co získali souhlas Evropského parlamentu. To je jeden způsob rozhodování, článek 311. Pak pardon, 312. Dále článek 312, který stanoví, jak se schvaluje rozhodnutí o vlastních zdrojích. To je rovněž jednomyslně přijímáno členskými státy po konzultaci Evropského parlamentu, tedy ne schválení Evropským parlamentem, ale konzultace s Evropským parlamentem. A poté to musí být ratifikováno každým členským státem podle eh, jeho příslušných ústavních předpisů. A to vždy následuje o několik let později. Pak je rozpočtový proces eh, stanoven v článku 314. A zde v zásadě Evropský parlament a Rada jsou eh, rovní partneři rada rozhoduje kvalifikovanou většinou, to znamená ve výročním rozpočtu nebo ročním rozpočtu eh, eh, není eh, limitace nebo omezení jednomyslnosti. V podstatě takto vyhlíží formální roční schvalování rozpočtu. A nyní dovolte stručně několik slov o podrobnostech rozpočtového procesu eh, ročního, což je stanoveno v článku 314 smlouvy. Hovoříme o roku N-1, to znamená o roku schválení rozpočtu na rok N. Celý tento proces eh, probíhá v, rok, CN-1. Začíná to finančním nařízením, návrhem rozpočtu, který je předložen komisí, a to vždy buď v květnu, anebo červnu. Následně komise má možnost upravit svůj návrh takzvanými pozměňujícími dopisy. Každý rok dochází alespoň k jednomu, eh, který upravuje zejména odhady na zemědělské výdaje. To, k tomu dochází obvykle v září nebo říjnu. Takže do konce října probíhají tyto úpravy. Pak komise s tím se obrací na radu, tato projedná a vyjádří své stanovisko, předloží své stanovisko, schválí ho a to je tedy pozice rady k návrhu komise. A historie nás učí, že za normálních okolností rada obvykle sníží návrh komise. Pak je to zasláno Evropskému parlamentu, jenž eh, pozmění pozice rady. Opět historie nás učí, že Evropský parlament nikdy nepřistoupí na návrh tak, jak je eh, jemu prezentován radou. Evropský parlament historicky v rámci prvního kroku schválí ty, eh, eh, ta krácení eh, a pak navržená krácení radou a pak v souladu s vlastními prioritami parlament předloží určité pozměvací návrhy, aby doplnil další výdaje. Ale Evropský parlament obvykle nejenom navrhuje navýšení, ale byly už případy, kdy Evropský parlament navrhoval i snížení výdajů. Například eh, v loni, když Evropský parlament navrhl výrazné krácení předvstupní pomoci Turecku. Pak pozice Evropského parlamentu se vrací radě. Opět nás historie učí, že to rada neakceptuje jen tak a tím, že odmítne pozici parlamentu, vstupujeme do, fázy, do fáze eh, dohadování, dohodo, dohadování. To znamená tři strany, rada, parlament a komise se sejdou a zahájí dohodovací řízení. Promiňte, to byla drobná turbulence. Letos eh, je to plánováno od 29. října do 18. listopadu. Tohoto, toto dohodovací řízení a vaše paní předsedkyně bude mít mnoho úkolů. Nejenom bude odpovědna za udělení absoluto, absolutoria eh, z rozpočtu 2019, ale také za schvalování návrhu rozpočtu 2020. Někdy se stane, že eh, to dohodovací řízení selže, pak tedy musí komise předložit nový návrh rozpočtu koncem eh, listopadu a pak máme skutečně mm, eh, pak musíme zahájit zrychlený proces schvalování rozpočtu. V závěru pak Evropský parlament eh, hlasuje o návrhu rozpočtu, pak ho schválí a obvykle pak eh, předseda parlamentu jej podepíše pravidla u eh, příležitosti listopadového plenárního zasedání ve Štrasburku. Nyní nechci zacházet do podrobností rozpočtu na letošní rok. Snad bych pouze zmínil, že pokud jde o rozpočet na rok 2020, eh, komise navrhla navýšení eh, rozpočtu o 1,5 a rada navrhla snížení o 1,5 miliard a parlament eh, se k tomu vyjádří na podzim. Poté, co je rozpočet schválen, musí být ještě prováděn. A tady je velice důležité zajistit, že během provádění rozpočtu je rozpočet řádně zpravován. To je právě ta otázka plnění předpisů. A dále, že dosahujeme výsledků v terénu a že vytváříme skutečnou hodnotu pro občany. A to je takzvané rozpočtování založené na výkonnosti a souvisí to s tím, na co se ptala paní Dlabajová. Co to je výkonnostní rámec, výkonnostní rozpočet? Ten koncept není tak složitý. Ten výkonnostní rámec znamená, že máme rámec, kdy pro každý program je mm, řada cílů, řada priorit stanovená a máme nástroje, které nám umožňují hodnotit, zdá se tyto cíle plní nebo ne a jaké nástroje tady máme, abychom to hodnotili. Jsou to různé ukazatele výkonnosti a také provádíme střednědobé hodnocení v polovině víceletého finančního rámce. Pomocí všech těchto informací můžeme hodnotit, zda jdeme správným směrem, zda ten rozpočet řádně provádíme a zda dosáhneme těch cílů, o kterých eh, rozhodl normotvůrce. Ten koncept tedy není složitý, ale provádění rozpočtování založeného na výkonnosti mm, je náročné nejen v EU, ale i v členských státech. Proč? První takovou výzvou je, že je třeba změnit mentalitu. Mnoho let všichni se zaměřovali jenom na to plnění předpisů a teď samozřejmě nadále se sleduje plnění předpisů, ale také se více zaměřujeme na výkonnost. A to je změna mentality nejen na úrovni komise, ale také na úrovni příjemců, členských států a rozpočtových orgánů. Za druhé, Zdá se jednoduché stanovit cíle a ukazatele, ale není to vždycky úplně jednoduché. Není jednoduché najít inteligentní ukazatele, které se budou používat eh, ke zjištění, zda to provádění rozpočtu provádí dobře. Za třetí je třeba najít ukazatele, eh, pro které máme k dispozici informaci. Eh, náš rozpočet se provádí v 28 členských státech, ale i mimo EU potřebujeme dostat všechny možné informace od všech příjemců. A to je opravdu pro nás, pro členské státy náročné, pro všechny eh, subjekty, které provádějí rozpočet, je náročné schromáždit všechny informace a připravit souhrn pro vás, jakožto rozpočtový eh, orgán, který přijímá rozhodnutí. Protože hlavním cílem je aby byly k dispozici všechny informace eh, pro tento víceletý finanční rámec nebo budoucí finanční rámec. Víceletost rozpočtu je také jeden z problémů, protože začneme jeden rok provádět rozpočet, ale dovedete si představit, že ty výsledky nejsou k dispozici hned ten první rok. Začneme první rok, pak provádíme tyto programy, které mohou trvat rok, dva, tři a první výsledek bude k dispozici třeba za tři roky. A ten skutečný dopad se objeví až později. A to je jedna ze zvláštností tohoto rozpočtu, kdy hodně vycházíme z toho víceletého konceptu. A to je aspekt, který musíme zohledňovat nejen my, ale také vy, když diskutujeme o absolutoriu. V současném víceletém finančním rámci máme asi 250 cílů a 700 ukazatelů. A myslíme si, že to je příliš mnoho. Doporučili jste to vy, parlament i Evropský účetní dvůr, že by bylo lepší snížit množství cílů i ukazatelů. A toto doporučení jsme zohlednili v dalším víceletém finančním rámci, kde jsme hodně snížili množství cílů a snažili jsme se eh, definovat velice dobré eh, ukazatele. Předpokládám, že podpoříte tento návrh komise, protože během jednání o právním základu by samozřejmě se mohlo stát, že každá instituce bude chtít přidávat další cíle a ukazatele. A pokud k tomu dojde, tak se zase dostaneme zpět ke stejnému problému, s nímž jsme se potýkali během současného víceletého finančního rámce. Komise se hodně soustředí na oblast výkonnosti. Pokud jde o e, výkaznictví a komunikaci, tam jsme udělali velký pokrok. A myslím si, že je třeba, aby tento výbor věděl, že máme dva typy dokumentů, které se týkají výkonnosti. Prvním z nich jsou eh, takzvané program statements, tedy prohlášení o programu nebo výkaz programu, kde se vysvětlují všechna specifika toho výkonnostního rámce daného programu. Tyto eh, výkazy jsou eh, ve dvou verzích. Jedna je delší, podrobná, a to máme přehled o výkonnosti programu, což je kratší dokument, kde se na dvou stránkách vysvětluje, jaká je situace u každého daného programu. A pak máme další dokument, to je výroční zpráva o řízení a výkonnosti. To je dokument, který schvaluje kolegium komisařů a schrnuje výsledky eh, aktuálního víceletého finančního rámce. Jsou to i podklady pro eh, udělování absolutoria. Nyní bych chtěla přejít k další zprávě, která je velice důležitá. Eh, mluvilo se o výkonnosti a pak je tady ještě otázka financí. Komise jednou ročně schvaluje eh, výroční závěrku, eh, což je to též, co existuje v soukromých firmách. Eh, tyto výroční závěrky mm, připravuje odpovědný účetní, schvaluje to kolegium komisařů a je to další dokument, který je podkladem pro mm, udělování absolutoria. Tady najdete například rozvahu a všechny další podrobnosti týkající se rozpočtu. My vycházíme s norem IPSAS a máme externí auditory, kteří kontrolují tyto výroční závěrky. A dostáváme v posledních letech tedy eh, eh, potvrzení, že to provádíme správně. Jak jsem už říkala, při hodnocení se opíráme o výkonnost a o plnění eh, plnění právních předpisů. My samozřejmě bereme velice vážně všechna doporučení, která nám dává parlament nebo účetní dvůr. A pak tady ale také otázka plnění právních předpisů. To tomu se eh, řadu let dlouho všichni věnovali. Komise zodpovídá za provádění rozpočtu, i když to dělá eh, v úzké spolupráci s členskými státy. Jak jsem říkala, ten eh, rozpočet se může provádět různými způsoby, různým typy řízení, ale komise má tu odpovědnost a je zodpovědná za provádění rozpočtu. A jak komise tedy může se toho zhostit? Komise má velice eh, propracovaný systém řízení. Eh, také tady máme zapojené různé subjekty, to jsou eh, vlastně ty schvalovací úředníci, interní auditoři v komisi a také pak to jsou informace od Evropského účetního dvora. Máme zavedený interní kontrolní systém, který také ověřuje, že ta Eh, že ty jednotlivá oddělení se starají o rizika. Tento graf vypadá velice složitě, ale není tomu tak. Když se na to podíváte, jsou tam vlastně vidět tři pilíře. Tím prvním pilířem to je operativní část provádění rozpočtu, druhý pilíř je odpovědnost kolegy a komisařů a pak tady je externí pilíř, což je externí kontrola rozpočtu, eh, kterou provádí Evropský účetní dvůr a pak tady je politická kontrola, kterou zajišťuje Evropský parlament. Tento model se liší od modelu věrohodnosti, kterou eh, zajišťuje účetní dvůr. My postupujeme ze spoda nahoru. Máme eh, mnoho kontrol, mnoho auditů, které nám poskytují potřebné informace, k vystavění eh, těchto jednotlivých eh, stavebních kamenů té věrohodnosti. Generální ředitelství má na starost provádění rozpočtu a každé generální ředitelství vydává výroční zprávu o činnosti, kde zjistíte mnoho eh, informací o tom, jak se rozpočet provádí na jednotlivých generálních ředitelstvích. Každé generální ředitelství také musí ověřit jaké jsou případné nedostatky, jaká opatření chtějí zavádět k vyloučení rizika nedodržování právních předpisů. To všechno dělá ten schvalovací úředník, je tam stanovisko interního auditora, kolegium komisařů schvaluje tu výroční zprávu o řízení a výkonnosti, o které jsem už mluvila, v této zprávě jsou dvě části. Jedna zpráva o výkonnosti, druhá část o plnění právních předpisů. A po schválení, nebo schválení této zprávy kolegium komisařů na sebe bere kolektivní zodpovědnost za provádění evropského rozpočtu. Kolegium eh, také schvaluje další typy zpráv, máme vlastně balíček integrované finanční odpovědnosti. To je řada dokumentů, které jsou podkladem pro eh, udělení absolutoria. A v tomto balíčku vlastně najdete všechny informace, které potřebujete ke zjištění toho, jak eh, během víceletého finančního rámce se ten rozpočet provádí. Jak jsem říkala, eh, my postupujeme ze spoda nahoru. Tady je jenom jeden příklad v zemědělském odvětví. A tyto stavební bloky začínají s platebními agenturami. Máme certifikované agentury nebo certifikační eh, orgány, potom máme eh, příslušné útvary komise a kolegium komisařů. Naší prioritou je chránit rozpočet eh, před nějakými chybnými nebo nelegálními výdaji. Na to máme dva typy opatření. Máme preventivní opatření a nápravná opatření. Jaký je rozdíl? Všechna preventivní opatření se realizují ještě před eh, uskutečněním platby. Nápravná opatření to jsou nejrůznější kontroly, které provádíme po té, co už byly platby vyhrazen, eh, uhrazeny. Není možné všechno kontrolovat ex ante, ale máme i ex ante kontroly a také kontroly ex post. U těch preventivních opatření jsou například různá vodítka, školení, ale spadá sem i přerušení a pozastavení pladev, pokud zjistíme závažné eh, nedostatky u nápravných opatření po kontrolách ex post. Pokud zjistíme nějaké nedostatky, tak vymáháme eh, zpět eh, peníze buď přímým vymáháním nebo finanční úpravou. A konečným cílem, jak jsem říkala, je chránit eh, peníze EU. Máme nulovou toleranci vůči podvodům. To je důležité. Chyba neznamená vždy podvod. Chyba může být eh, třeba nějaký problém, že u nějaké veřejné zakázky nebylo třeba něco uplatněno. Množství podvodů, které jsme zjistili při eh, provádění, není tak vysoké. Máme tedy cíl při provádění rozpočtu, aby na ukončení, při ukončení programu, když se ty programy všechny uzavřou, aby to riziko eh, nezákonnosti bylo nižší než 2%. Proč 2? Protože to je eh, strop, který nám nastavil účetní dvůr. A při eh, zjišťování, zda je dodržen tento cíl 2%, tak musíme si uvědomit i význam toho, že ten rozpočet je víceletý. Programy trvají dlouho, mnoho let. My platíme za stejný program, stejný pro, projekt 2 až 4 roky a ne všechny kontroly proběhnou před ukončením pladeb. A proto počítáme dvě, eh, dva typy eh, nedostatků, to je při platbě a po ukončení programu. A po ukončení programu je důležité, aby to riziko nezákonných výdajů bylo tedy nižší než 2 Jak jsem říkala, komise chce postupovat velmi transparentně. Jednotliví schvalovací úředník úředníci mohou zjistit nedostatky při provádění rozpočtu a každý takovýto úředník musí tedy podávat zprávy, formulovat případné výhrady a musí všechny své výhrady uvést ve výroční zprávě o činnosti a tohle všechno je zase v té výroční zprávě o řízení a výkonnosti. Také to je cesta, jak informovat eh, občany a jak informovat rozpočtové orgány o případných závažných pochybeních. Odpovědnost a transparentnost, to je souhrn všech, všeho, o čem jsem dosud mluvila. Je to pro komisi důležité. Jsme odpovědní a chceme být transparentní. Každý rok komise schvaluje tento integrovaný eh, balíček pro finanční a účetní výkazy. Schvaluje se to v červnu. Tento balíček byl poprvé zaveden finančním nařízením v loni. Aha, v tomto balíčku najdete pět hlavních zpráv. Jednak je to výroční zpráva o řízení a výkonnosti, už kde vysvětlujeme výkonnost a finanční řízení, je tam konsolidovaná účetní závěrka, a potom je zpráva o interním auditu, potom e, zpráva o návazných krocích po absolutoriu za předchozí roky. Vzhledem k tomu, že Parlament, když uděluje absolutorium, schvaluje zároveň i usnesení, kde jsou obsažena různá doporučení a komise se snaží naplnit tato doporučení. No a poslední je dlouhodobý ehm, odhad eh, budoucích příjmů a výdajů, abyste měli představu, co se bude dít při provádění rozpočtu během dalších pěti let. Je to takový odhad dalšího plnění rozpočtu. A s tímto balíčkem parlament, rada, občané mají všechny informace o tom, jak se rozpočet během roku provádí. A tento balíček zpráv předkládá náš eh, komisař pro rozpočet, pan Ettinger, na konci září. A to je tedy klíčový podklad pro udělování absolutoria. To začíná tím, že komise prezentuje tento balíček – Eh, účetní dvůr prezentuje výroční zprávu, eh, prezentuje se odpověď komisařů na otázky, následuje výměna názorů parlamentu s komisaři a potom eh, tam je ještě doporučení rady. To všechno jsou podklady pro parlament, když připravuje udělení absolutoria. A to všechno bylo vysvětlení o stávajícím víceletém finančním rámci. Ale než dojdeme na konec této prezentace, tak je třeba, abychom vám poskytli eh, zvláště informace o tom, co se bude dít ve víceletém finančním rámci, který bude následovat a Johan vysvětlí, jak vypadá jednání o dalším víceletém finančním rámci. Děkuji. Pokusím se eh, poskytnout takový stručný pohled, pokud jde o obsah těch návrhů a jak vypadá ta fáze to postupu, ve které se nacházíme. Je to velmi komplexní ehm, záležitost s mnoha složkami. Minulý rok komise ehm, tedy přišla s tímto balíčkem, kde je celá řada prvků, ale ty tři hlavní eh, jsou eh, návrh pro eh, nové nařízení o VFR, potom návrh nové institucionální dohody a potom návrh o rozhodnutí o vlastních zdrojích. To jsou hlavní komponenty balíčku o kterých se bude jednat a na kterých je potřeba se dohodnout. Komise se nyní eh, dodívá, že udělala jak ambiciozní, eh, tak realistický návrh. A samozřejmě musíme také přihlédnout eh, ke skutečnosti, že jsme Eh, předložili návrh pro EU 27, to znamená ne pro 28 členských států, což znamenalo, že jsme museli zohlednit finanční důsledky vystoupení eh, Spojeného království z Evropské unie a museli jsme zohlednit ten výpadek eh, z příjmu, který je s tím spojen. Komise předložila návrh, který představuje 1,11 Eh, evropského hrubého eh, důchodu a eh, vlastně mm, se tam zohledňuje i fond rozvoje a ten 1,11 Toto procento bylo radou považováno za příliš velkorysé a za nedostatečné. To považoval Evropský parlament. Dále eh, máme rámec, eh, který je velmi důležitou komponentou. A tady je velmi důležité, abychom se zaměřili na ty oblasti, kde eh, je skutečná přidaná hodnota. Velmi jsme se také snažili zjednodušit pravidla, tak aby pravidla byla konzistentnější a abychom obecně snížili administrativní břemeno pro příjemce. A dále eh, jsme naš, do našeho návrhu zahrnuli nějaká další opatření, která by zvýšila pružnost programu eh, i mezi tedy programy a snažili jsme se posílit některé nástroje, které řeší eh, krizové situace a nepředvídatelné události. V našem návrhu předkládáme sedm nových eh, okruhů, eh, které odráží evropské priority. Já je samozřejmě tady nebudu všechny jmenovat. Podle mého názoru je důležité, abychom upozornili na to, že součástí tohoto zeštíhlovacího úsilí je také eh, celá řada finančních nástrojů, to znamená eh, sektorální legislativní nástroje a my jsme to z 57 eh, snížili na 37, to znamená, je to velké snížení toho počtu těchto nástrojů. A jsou tady některé nové aspekty, nebudu zabíhat do podrobností, chci to jenom mm, zmínit, abyste eh, slyšeli ty názvy. Eh, Invest EU, to bude horizontální investiční fond, který bude zahrnovat všechny současné investiční nástroje, potom program pro digitální Evropu, to je také velmi důležitý nový návrh, stejně tak jako návrh pro vytvoření Evropského obraného fondu v, ve vnější oblasti je tady návrh mít horizontální zahrnující nástroj pro rozvoj sousedství a mezinárodní spolupráci, který zahrnuje všechny existující nástroje pro aktivity mimo EU s výjimkou předvstupní pomoci v rámci eh, zprávy otázek migrace a hranic, tak většina z vás už asi slyšela o návrhu, eh, který byl vlastně již schválen Radou a Evropským parlamentem. Jde o návrh vytvořit si eh, sbor deseti tisíc hraničních strážců a pak tam máme pobřežní a morskou stráž a dále pro Evropský parlament v rámci pružnosti je důležité vytvořit eh, Evropskou rezervu, což je nový nástroj pro flexibilitu. Vlastně no to ještě doplňuje ty existující eh, nástroje pro pružnost a má to navázat eh, na ty již existující věci a potřeby Evropského parlamentu. A pokud jde o financování rozpočtu, máme rozhodnutí o vlastních zdrojích a tady jsme velmi přihlédli eh, k obvyklým požadavkům Evropského parlamentu. Navrhli jsme celou řadu nových vlastních strojů. Myslím si, že to je pro Evropský parlament velmi důležité. A dále, protože Spojené království pravděpodobně brzy vystoupí z Evropské unie, Znamená to, že ta matka všech rabatů, tedy Spojené království, brzy zmizí a proto komise navrhuje, abychom se chopili této příležitosti a ukončili všechny ostatní existující eh, slevy. Myslím si, že toto, eh, tento obrázek je graficky velice zajímavý. Tady vidíme časový přehled od vytvoření prvního víceletého rámce za komise e, Delo, za Delorovy komise a od roku 88 a tady vidíme, jak se ty výdaje změnily. E, vidíte tady e, tu horní linii, zemědělskou politiku a její význam postupně klesal. Dále Tady máme eh, linii eh, ekonomické, sociální a teritoriální koheze a to bylo navýšeno během prvního a druhého víceletého rámce a pak se to postupně um, srovnalo a teď to vlastně klesá. Eh, a to znamená relativní, nárůst relativní hodnoty těch ostatních programů. Vidíte, že v tom návrhu komise tyto tři eh, komponenty budou mít eh, obdobnou hodnotu. Ta další, poslední linie, ta je poměrně stabilní a představuje administrativní výdaje. nerad bych eh, eh, opomenul eh, pozici Evropského parlamentu k víceletému finančnímu rámci. Evropský parlament v minulosti přijal dosavadní zprávu, kde navrhoval, aby víceletý finanční rámec byl navýšen na 1,3 nebo o 1, na 1,3 HDP Evropského par, hrubého národní důchodu Evropského parlamentu. A um, pak tady byla nakonec zpráva, která byla přijata minulý listopad a tam jde o to, hm, že pokud jde o soudržnost, tak tam by to vlastně mělo být zachováno v té dosavadní hodnotě na rozdíl od eh, komise, kde se vlastně zároveň zohledňuje inflace a dochází k poklesu eh, těchto politik. Evropský parlament také navrhnul na výrazné posílení eh, programu Horizont, eh, Evro, Horizont Evropa a potom také Erasmus. Ehm, myslím si, že pro Evropský parlament je také velice důležité, aby tady byly ambiciozní cíle ohledně výdajů na klimatické cíle. Takže ehm, to vypadá poměrně eh, odpovědějícím způsobem a potom se tady také hovoří o závazném střednědobém přeskumu a Evropský parlament eh, svůj souhlas eh, k víceletému finančnímu rámci spojil se zavedením nových vlastních zdrojů. Podmínil to těmito novými zdroji. Tím se dostávám ke konci a závěrem bych možná stručně nastínil, jak to vypadá s vyjednáváním zde vidíte stav vyjednávání, pokud jde o sektorální právní základ. V zelené barvě je zřejmé, že je tady asi 12 návrhů, které eh, jsou předmětem částečné dohody mezi radou a parlamentem. Již eh, tedy se čeká na potvrzení víceletého finančního rámce, aby to mohlo být dotaženo do konce. Eh, Horizont Europe Evropa, to je také velice důležité, ehm, potom Connecting eh, Europe Facility, Digitální Evropa a tak dále. A ve žluté barvě tam vidíte ty věci, kde rada a parlament eh, se chystají započít trialogy a potom ty oranžové, to jsou ty méně pokročilé. A dále tady vidíme časový harmonogram na posledním obrázku, eh, jak to vypadá za finského předsednictví. Pokud je o radu, tak eh, předsednictví pracují na verzích takzvaného vyjednávacího boxu a v říjnu by to mělo vyústit v dokument, právní dokument s celou řadou bodů, kde parlament a rada budou vést eh, hloubkové diskuze a dohoda by měla na radě být dosažena před koncem tohoto roku. Tím bychom se dostali eh, k eh, časově eh, na, do jara 2020, kde vlastně to půjde do Evropského parlamentu k odsouhlasení. Závěrem bych chtěla říci, že tato prezentace ukazuje, že v rámci DG Budget se zabýváme minulostí, přítomností i budoucností. Eh, v září se začneme věnovat tedy rozpočtu 2018, 2019 a také 2020 a začneme připravovat víceletý finanční plán na další období. Těšíme se na další spolupráci s tímto výborem. Budeme pokračovat v konstruktivní spolupráci. Paní předsedkyně, vám i všem ostatním členům nabízím. Pokud potřebujete další informace, eh, cokoliv jiného, eh, kdykoliv jsme k dispozici. Eh, my jsme také připravili informační balíček pro všechny členy, kde najdete podrobnější informace o rozpočtu, ještě podrobnější, než jsme to dnes mohli vysvětlit. a Nyní e, jsme zde osobně, abychom zodpověděli jakékoliv vaše dotazy. Máte-li nějaké v této chvíli? Děkujeme vám. Předně srdečně děkujeme e, vám, paní Bosket, a také panu Norelovi, s nímž jsem již eh, mnoho spolupracovala a tedy srdečně děkuji za velmi živý a eh, podrobný přehled. A táží se kolegů, kolegyň, zdali mm, mají otázky. Já bych chtěl nejprve poděkovat jednotlivým vystupujícím za generální ředitelství pro rozpočet z komise. Rozpočtová kontrola v parlamentu je určitě důležitá funkce, chceme-li posílit řádnou zprávu veřejných financí, a chceme-li zajistit eh, tedy ideální eh, využívání peněz evropských daňových poplatníků a dobrou meziinstitucionální spolupráci. Tato lepší spolupráce by měla zlepšit i efektivitu rozpočtu. Tím spíše, že Evropská unie prochází kritickým okamžikem eh, v souvislosti s Brexitem. Evropská komise bude muset činit obtížné finanční volby a já bych tady chtěla zdůraznit jeden bod a sice to, že obecně to generální ředitelství komise v těch zprávách, které nám poskytují, se soustředí vždycky na ty nejrelevantnější body, které mohou být zajímavé pro náš výbor. A chci zdůraznit, že je třeba, abychom stejnou pracovní prioritu eh, měli i při slyšeních jednotlivých generálních ředitelů. Děkuji. Liebe Kollegin Winzig. Paní kolegyně Vincik, děkuji. Já mám stručnou poznámku. Myslím, že jste eh, řekli, že eh, rozpočet činí 150 miliard eur, obdobně jako rakouský rozpočet, ale musím být upřímná, rakouský rozpočet činí pouze 80 miliard eur. Jsem bývalá předsedkyně rakouského parlamentního rozpočtového výboru. Jsou další otázky na představitelé komise? Pokud nikoli, tak opět vracím slovo paní Busket a panu Orelovi. Nejdříve k efektivnosti zprávy a tak dále. Děkuji za tu poznámku. Děkuji za tu poznámku týkající se porovnání evropského a rakouského rozpočtu. Ano, jedná se o jiné číslo, které jsme vzali z oficiální webové stránky, ale eh, my to eh, opravíme, ehm, pokud zjistíme, že to není správné. Eh, eh, monsieur Olivier Chastel. Kde o poznámku pana Chastela. Ano, komise opravdu má hodně informací, jak už jsem to vysvětlovala. Je to prostě stovka zpráv, která je součástí tohoto balíčku pro odpovědnost a transparentnost. Pro nás by bylo důležité vědět, jaké aspekty jsou nejdůležitější pro vás, jakožto pro výbor protože my bychom tak na tom mohli pracovat generálními řediteli a s jednotlivými komisaři, když sem chodí na různá slyšení, aby se vždycky soustředili na body, které vy považujete za nejdůležitější. My můžeme samozřejmě identifikovat body, které jsou důležité pro nás, ale možná by bylo dobré vždycky předem si to prodiskutovat, aby ta slyšení byla pro obě strany co nejefektivnější. Takže navrhuji, aby předtím, než budete mít slyšení generálních ředitelů nebo komisařů, abychom si bilaterálně vždy vyjasnili, jaké aspekty jsou pro vás nejzajímavější. Merci bien de votre réponse. Ehm, Děkuji za odpověď. Já myslím, že nápad kolegy Šastela je velmi smysluplný a my ehm, návazně budeme ve výboru diskutovat o tom, mm, které body jsou pro nás důležité, jaké stěžení priority eh, si chceme vytyčit a to pak eh, spolu s vámi probereme které priority jsou tedy pro naše členy důležité, abychom eh, optimalizovali úspěšnost práce našeho výboru. Jsou ještě další otázky? Zdá se, že tomu tak není. Pak mm, Poté, co jsme vyslechli podrobné zprávy komise a účetního dvora, mají naši poslanci ještě další možnost se informovat, zadávat studie a provádět rešerše a to prostřednictvím našeho eh, parlament, naší parlamentní vědecké služby, které já, eh, kterou já jsem už několikrát mohla eh, využít. Mm, děkuji, že je zde mezi námi pan eh, Niels Fischer se svým týmem a než mu mm, udělím slovo, chci srdečně eh, pozdravit panu Veru Miličevič a jejího kolegy, kolegu, dále Rona Korvere, Korvera z EPRS, ex post Evaluation Unit, expertíza na hodnocení dopadu a zprávy o implementaci a Alessandra Dalfonza, rovněž EPRS, jednotka pro rozpočtové politiky. Pan Fischer má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a rovněž děkujeme, že už takto záhy můžeme poslancům, zejména těm novým poslancům, prezentovat možnosti, které se jim nabízejí. A nyní přecházím do angličtiny. Poskytnu vám nyní stručný úvod do možností, jak žádat a získat expertní informace, jak od parlamentních expertů eh, pracujících přímo v Evropském parlamentu, tak od externích odborníků, eh, jež můžeme pověřit externími studiemi. second uh, slide, uh, there is a main division. Uh... Tady vidíte uh, hlavní Eh, způsoby, jak eh, žádat o expertní informace. Máme víceméně dva způsoby. Na levé straně vidíte, eh, pro parlamentní orgány máme politická oddělení a poskytujeme expertízy zejména výborům a ostatním parlamentním orgánům. Stručně bych vysvětlil, proč je to takto uspořádáno. Když jsem pracoval jako asistent pro člena parlamentu před mnoha, mnoha lety, tak můj poslanec Evropského parlamentu měl skvělý nápad pro studii v rozpočtovém výboru a zavolala tehdejšímu eh, oddělení pro expertizu a oni jí řekli, to je sice skvělá myšlenka, a je, ale je listopad a my už jsme uzavřeli program pro příští rok, ale přes příští rok ten váš návrh e, zohledníme. Takže, jak víte, poslanci parlamentu nechtějí čekat dva roky, než se dostanou na řadu a než dostanou expertízu, kterou potřebují. A my jsme přiblížili expertízy blíže výborům a poslancům, tak aby mohli expertíz využívat přímo pro své probíhající práce eh, v parlamentních výborech. Na pravé straně vidíte druhý způsob, jak žádat o expertízy. To se týká individuálních členů jednotlivců. Máte-li požadavek eh, o konkrétnímu výzkumu, ale není to přímo eh, spjaté eh, s prací ve výboru, k níž jste byl jmenován zpravodajem, anebo se nechcete obrátit na koordinátora ve výboru, můžete postupovat tímto způsobem. Já zakrátko představím kolegy, kteří vám přiblíží způsob, jak o to požádat. Dalším řečníkem je můj kolega Rudolf Verdins, který eh, už dlouhodobě pracuje v oblasti rozpočtové kontroly. Děkuji. Můžeme pokračovat dalším obrázkem. Tady vidíme zdůrazněno ředitelství D, neboli pro rozpočtové záležitosti a jeho strukturu. Také je tam politické oddělení. Vidíme, že politická oddělení pracují v těsné součinnosti s eh, výbory a spadají pod ředitelství, která jsou pod jednotlivými, tedy které spadají pod eh, eh, určitá věcná témata. Dále máme jednotlivé výbory a delegace v externí politice a interní politika je rozdělena na pět oblastí. A na další folii vidíte, že v rámci ředitelství pro e, rozpočet máme pouze tři jednotky a je tam těsná spolupráce. Není bez zajímavosti, že někdy se stává, že my e, v politickém oddělení máme e, lepší přehled o rozpočtovém výboru a výboru pro rozpočtovou kontrolu než jednotlivé tyto výbory, protože máme vhled do těchto výborů mm, současně. Jaká je mise politického oddělení? Je to tedy poskytování eh, čas jasného a specializovaného poradenství, protože na čase záleží, jak řekl kolega. My jsme k dispozici výborům, jakmile nás koordinátoři požádají o e, přínos nebo předseda, naše reakce je okamžitá. Pokud eh, vykonáváme externí eh, výzkum, tak to trvá déle, protože jsme vázáni určitými finančními postupy tím finančním nařízením. To, um, to specifikuje. Využíváme rámcové kontrakty nebo určité eh, eh, postupy. Větší eh, projekty samozřejmě trvají déle a tak dále. A také, když využíváme služeb externích výzkumných pracovníků a jsme také určitě tedy jsme tak, pracujeme jako určitý think tank, i když jsme menší a jsme blíž výborům. Tady jsou uvedeny naše služby e, na míru klientům e, a opět vše, co souvisí s externí expertizou, prochází politickým oddělením, musí to být schváleno koordinátory a my pak řídíme tu finanční část poskytujeme briefingy nejenom pro výbory a předsedy výboru, ale také pro ostatní struktury parlamentu, jako například pro předsedu a generálního tajemníka. Eh, horizontální kooperace je také eh, v naší příslušnosti. Udržujeme například kontakty se sítí agentur a tak dále. Politické oddělení udržuje s určitou sadu databází a faktografických eh, materiálů, které určitě, určitě znáte, protože jsou poskytovány všem novým členům. Děkuji. Děkuji eh, Rudolfe a nyní moje kolegyně Vera Miličevič vám poskytne několik příkladů expertíz, zejména pro výbor pro rozpočtovou kontrolu v posledním období. Věra eh, se specializuje na audity, eh, je tedy velmi hodnotná právě pro tento výbor pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji Nilsi, dobré odpoledne. Politické k oddělení se v uplynulém období zabývalo celou řadou eh, témat a hm, také v, eh, v rámci rozpočtové kontroly. Uvedu několik příkladů, které jsou všechny významné. Vycházíme z kritérií diverzity, excelence a dopadu těchto studií. Tady bych začala první studie, kterou bych vám chtěla představit, byla iniciována eh, bývalým ministrem financí Irska, kterého eh, toto téma velmi zajímalo a prosazoval to od studie až k zprávě vlastní iniciativy um, až po usnesení. šlomu o reformu veřejného sektoru, jak rozpočet Evropské unie může být použit uh, k podpoře uh, reformy veřejného sektoru. Dále workshop se týkal revize nařízení o OLAFu ve světle budoucí spolupráce s EPO. To byl workshop eh, s cílem připravit ehm, poslance na revizi eh, nařízení o OLAFu. Ehm, účastnili se ho experti a akademici z oblasti trestního práva a také odborníci z komise a Evropského soudního dvora. Na workshop navazovala studie o Ehm, problematice eh, kanceláře Evropského veřejného žalobce, žalobce. Eh, to je pro vás určitě aktuální téma, protože to vysvětluje ehm, situaci eh, zemí, které se účastní nebo neúčastní v EPPO. Je to studie, kterou vám doporučujeme. Dále bych eh, se chtěla zmínit o briefingu týkajícím se udělení absolutoria radě Evropským parlamentem hledání řešení. Tam eh, zkoumáme eh, tu patovou situaci, v níž se nacházíme a jak z toho ven. Ten briefing byl připravován také pro poslance, počítalo se nebo zkoumali se čtyři scénáře jak se vyrovnat eh, se stávající situací a ehm, jak s ní naložit. To je také pro vás aktuální. Zde eh, máme několik našich publikací, které jsou relevantnější, zejména z hlediska dopadu na naše kolegy v komisi. Tady například eh, studie o hodnotě peněz programu EU, které e, respektive financování programu EU v oblasti demokracie a právního státu. Jednalo se o 10 případových studií e, ze 139 delegací EU šlo také eh, zkoumání dopadu eh, workshopu komise a také eh, šlo o potírání korupce. Cílem bylo vyvodit určitá doporučení. Mm. Briefing se týkal pak um, těch eh, chyb, pochybení a eh, nedostatku v databázi TED. Eh, šlo o navazování na studii o zadávání veřejných zakázek, identifikaci nedostatku v databázi TED a navržen byl, bylo pokračování briefingu, a tedy detailní analýzu naši kolegové v rámci DG Regio byli na základě toho varování před určitými nedostatky. Eh, jak požádat o naši expertízu? Jak eh, jako jednotliví členové nebo zpravodajové nebo politické skupiny můžete předložit eh, své návrhy koordinátorům a pak koordinátoři přijmou rozhodnutí této věci a předseda, předsedkyně se píše dopis ohledně studií nebo briefingu. To se pak dostane k našim eh, schvalujícím eh, úředníkům, generálnímu řediteli nebo řediteli a je to pak postoupeno politickému oddělení. My jako výzkumní administrátoři eh, se s vámi spojíme, takže budete do toho procesu zapojení a budeme s vámi konzultovat a požádáme vás, abyste e, nám vysvětlili, o co konkrétně máte zájem, čeho chcete dosáhnout. Pak budete také účastní toho zahajovacího setkání s experty a budete eh, eh, také požádání, abyste poskytli eh, komentáře k první zprávě a závěrečné zprávě. ale pokud jde o implementaci studie a, eh, a tak dále, to už je odpovědnost politického oddělení. Doporučila bych eh, vám náš katalog, který jsme připravili pro vás, obsahuje všechny naše ehm, práce a akce, eh, které jsme uspořádali za uplynulé období. Všechno je také online a jsme nadále k vaší dispozici pro případné další otázky. Děkuji. Děkuji, Vero. A nyní náš kolega Alessandro D'Alfonso, který sedí tam na druhé straně, a naváže a vysvětlí vám, jak získat výzkumné produkty a expertízy a jak to mohou získat jednotliví členové parlamentu. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Já vám představím tři eh, útvary v rámci EPRS, které jsou k dispozici členům spolu s mým eh, kolegou nejdřív žádosti od jednotlivých členů a pak náš katalog publikací, který eh, pokrývá všechny oblasti politik a nakonec přístup k dalším informacím. Evropském parlamentním výzkumném servisu máme hotline, tedy telefonní linku pro eh, členy. Můžete nám eh, zaslat své požadavky po výzkumných eh, pracech, analytických produktech nebo informacích a všechny tyto požadavky samozřejmě považujeme za důvěrné i naše odpovědi a tyto odpovědi vám mohou pomoci připravit se například na projev nebo připravit se na rozhovor, interview. Zabýváme se všemi oblastmi politiky tato rešerše nebo výzkum um, je poskytnut ve formě, která se vám nejvíc hodí, to znamená, může to být analýza písemné podobě, ale můžeme také zajistit briefingy osobní eh, ve vaší kanceláři nebo telefonické. Máme také rozsáhlý katalog publikací, jak bylo zmíněno, který obsahuje všechny oblasti evropské politiky. Do dnešního dne máme pět tisíc publikací a eh, také prakticky denně vydáváme další nové publikace můžete si také o tyto nové eh, publikace požádat. Máme různé typy publikací, které sahají od větších studií, jako například eh, naš, eh, naše výroční ekonomická a rozpočtová perspektiva anebo hloubková analýza o aktuálních problémech, například o výkonnostním eh, rozpočtování, ale máme také publikace, které jsou záměrně stručnější, hudnější, ale informativní. Například na levé straně vidíte poznámky na jeden pohled které připravujeme před plenárními zasedáními, anebo briefingy eh, obsahující všechny finanční nástroje EU. Další cyklus se týká legislativy, přípravy legislativy. Tady eh, probíhá aktualizace pravidelně a sice v klíčových obdobích legislativního procesu. Máme příklady, například eh, revize eh, víceletého finančního rámce, finančního nařízení, všech tedy eh, programu, například eh, programu EU v boji proti podvodům a tak dále. Dále máme aktuální eh, sborníky, které rekapitulují aktuální nebo nové publikace, ale samozřejmě naše publikace se nevěnují pouze návrhům komise, ale všem fázím politického cyklu od stanovování agendy až po kontroly. A nyní dávám slovo kolegu Ronovi, aby uvedl další příklady v této oblasti. Dobré odpoledne, paní předsedkyně, gratuluji k vašemu zvolení a to tež platí pro místo předsedy. My jsme legislativní cyklus rozdělili do čtyř fází a mm, já vám chci přiblížit několik produktů, jimiž vám můžeme posloužit v nadcházejícím období. Začnu tedy fází e, tvorby agendy. Jeden užitečný produkt, který by mohl být vámi využíván, je zpráva Cost of Non-Europe and European Added Value Assessment Studies. To jsou, te, to je, jsou tedy studie o nákladech ehm, v případě neexistence Evropy a odhad evropské přidané hodnoty. Je to jakási kontrola obrácené subsidiarity. Dále konzultační fáze k tomu často dochází, když to nějaké legislativy je zapracována revize, eh, pak vlastně se píšeme ehm, hodnocení nebo posouzení implementace několika stránkách, do jaké míry se myslíme, že ta legislativa je ještě v souladu s realitou, nebo zda nás realita již předhonila. Legislativa je poměrně statická, ale realita zejména digitální je velmi dynamická. Samozřejmě, že usilujeme o eh, rady různých orgánů, například Úřadu pro ochranu dat, může to být výbor regionu, sociální, hospodářský výbor. Eh, Bereme bereme v potaz i zprávy eh, účetního dvora, zejména ty eh, mimořádné zprávy k tématům, na kterých eh, pracujeme souběžně. A také sledujeme akademické debaty na určitá témata. Je to tedy asi 8 až 12 stránek, které by měly být dobrým odrazovým můstkem pro členy a pro jejich práci, pro jejich diskuse než, k předloženým, tedy komisí předloženým návrhům. Dále eh, legislativní fáze když tedy komise předloží svůj legislativní návrh, eh, většina případů je doprovázena také studií hodnocení dopadu. E, máme malou jednotku, která se zabývá těmito studiemi hodnocení dopadu a ve většinu, většině případů tyto studie vypracovává komise. Někdy se domníváme nebo shledáváme, že jsou dobré, v jiných případech e, máme za to, že tam leco chybí a pak e, to zkoumáme blíže Někdy si každá jednotka vypracovává vlastní hodnocení dopadu. Tomu se týkalo například, toho, to se týkalo například návrhu víceletého finančního rámce a výdajů. Dále fáze kontrolní, to je určitě velmi zajímavé pro tento výbor. Tady můžeme poskytnout implementační studie také eh, se zabýváme závazky, mm, které byly navrženy Evropskou radou. Eh, specializovaná jednotka to zkoumá a zkoumá také, do jaké míry byly převedeny do eh, praxe. A chci také zmínit takzvanou rolling checklist účetního dvora. Je to vlastně kontrolní seznam speciálních zpráv eh, účetního dvora pro udělení absolutoria. Eh, ročně se takovýchto zpráv eh, vypracuje asi 30. My je pak propojíme se speciálními debatami v tomto parlamentu bereme v potaz pracovní dokumenty vašeho výboru a také eh, přihlížíme k debatám ve specializovaným výborům, odborným výborům, eh, také k usnesením plenárních schůzí, eh, otázkám k ústním mu zodpovězení a odpovědím komise. Takže snažíme se propojit diskusi v tomto parlamentu k nálezům účetního dvora a to vše by mělo posloužit vašemu výboru, abyste mohli eh, vypracovat smysluplnou kapitolu o udělení absolutoria. Poslední slide vám ukazuje, že máme skutečně množství informačních zdrojů pro poslance, množství vlastních publikací, ale eh, také odebíráme noviny, časopisy, všechno možné, co si dovedete představit. Máme obrovskou sbírku knih a máme také aplikaci, kde můžete nalézt všechny publikace eh, na vašem iPhoneu. Je to velmi snadné, pouze si to stáhnete z App Storeu, eh, nakliknete eh, určitou, určitá eh, témata a zvolíte. A ještě poslední věc. Máte-li zájem o naše služby? Toto byl rychlý přehled. Můžete nás vždy kontaktovat přes hotline, e-mail nebo nám zavolat na číslo 8800 a mm, kolegové vám rádi vysvětlí, co pro vás můžeme udělat. Děkuji, Rone. Jenom bych chtěl ještě zopakovat eh, pro všechny nové poslance, pokud máte nějaké nápady na téma, kde by tento výbor eh, měl zájem o informace, tak prosím proberte to se svým koordinátorem a koordinátor o tom může nadnést na příštím eh, jednání koordinátorů a potom se všichni koordinátoři dohromady o tom rozhodnou. Takže eh, nepřicházejte o své nápady, pokud eh, nějaké dostanete během letní přestávky, ale třeba je zašlete ještě, než odejdete na prázdniny. Nejprve bych chtěla srdečně poděkovat Um, Evropské parlamentní vědecké službě, tedy tomuto útvaru. Myslím si, že již v mnoha oblastech jste nám byli velice užiteční, přispěli jste k naší práci a proto vám srdečně děkuji. Má někdo nějaké dotazy na tento útvar? Zdá se, že všichni jsou zcela spokojeni, v tom případě vám tedy srdečně děkuji a přímo bez prodlení bych um, přešla bod, k bodu 5. Výměna názorů ohledně priorit výboru kont pro 9. volební období, kde bych začala hm, základní myšlenkou hm, takové výměny názorů. V podstatě to bude pouze takový začátek diskuze o představách a myšlenkách na toto téma. Vyslechli jsme si tady účetní dvůr, komisi, naš, náš vlastní Eh, útvar pro vědecké poradenství, tam jsme slyšeli eh, nejrůznější věci a pro nás výbor KONT je samozřejmě důležité, abychom společně se podíleli na vytyčení priorit, abychom se dohodli na tom, jaké jsou naše strategie, priority a na co klademe největší důraz. Tedy um, úvodem bych řekla, že důležité je pro nás absolutorium, 53 zpráv, komise eh, a dalších agentur, útvarů a společných podniků, což eh, samo o sobě zahrnuje poměrně obsáhlý program. Na podzim navíc budeme mít tři legislativní řízení, kterých se budeme účastnit jednak k návrhu o právním státu, dále ochrana finančních zájmů společně s výborem pro rozpočet a dále přizpůsobení se nařízení o OLAFu a související pravidla, tak aby EPO a OLAF mm, byly vzájemně sladěny a za třetí tady máme protikorupční program v rámci výsledného finančního rámce. Takže to jsou ty tři eh, legislativní řízení a dále bychom se chtěli dohodnout s radou o hlavním evropském žalobci a to vše nás čeká v dohledné době. Znamená to, že máme poměrně nabitý program pro příští tři měsíce a samozřejmě bychom si k tomu mohli eh, položit ještě nějaké další otázky, k tomu, jakým směrem by se měla naše práce upírat. V minulém období byl náš výbor na pátém místě výboru v Evropského parlamentu, pokud jde e, o množství e, schůzí. A samozřejmě mé ambice nesměřují k tomu, abychom se stali, dostali na první místo, ale chtěla bych, abychom naši práci koncipovali velmi optimálně. A e, tomu směřovala i ta má otázka dnes úvodem. Zase chceme opravdu vyslechnout všechny generální ředitele, anebo jestli se chceme zabývat jejich zprávami. Já tu otázku položím i na příštím setkání koordinátorů, jestli si opravdu přejeme eh, ta komplexní slyšení, protože eh, to jsou vlastně takové půlhodinové přednášky. Otázka, jestli to opravdu potřebujeme, nebo jestli se chceme spíše zaměřit na ty zprávy, které nám budou předkládány a eh, z toho si vybírat to, co je důležité a ušetříme tímto způsobem také eh, čas. Eh, o mm, těchto věcech si samozřejmě musíme promluvit. V minulém legislativním období jsme věnovali velkou pozornost, nebo jsme získali velkou pozornost, eh, kde jsme s generálním sekretariátem diskutovali o postupech objednávání nebo eh, nějakých zakázek. A pak jsme také diskutovali eh, o eh, hlavním evropském žalobci. Tam mm, jsme se prodrali do podvědomí veřejnosti Získali jsme pozornost, samozřejmě jsme se věnovali i zvláštním zprávám a já bych k tomu chtěla položit následující otázku. Samozřejmě se nemusíme dnes rozhodnout definitivně. Máme v tuto chvíli 44 zvláštních zpráv a pokud každá ta zpráva bude jednotlivě na našem výboru představována, tak to znamená, že se rozhodně dostaneme na první místo výboru, pokud jde o počet schůzí. Takže prosím, zamyslete se nad tím, zda taková mm, zvláštní zpráva, mimořádná žádná zpráva, která se nezabývá finančními zájmy. Ehm, toto asi není eh, klíčová kompetence našeho výboru. A tak jde o to, jestli to tady opravdu chceme jednotlivě prezentovat. A, a ehm, to jsou z mé strany jen takové podněty a prosím vás, abyste se nad tím zamysleli a do příštího zasedání koordinátorů uvažovali o tom, jak eh, co nejvíce zefektivnit naši práci, protože eh, já se tady eh, dívám na ty, kdo tady zatím zůstali a to jsou ti nejtrpělivější a ti, kteří pracují nejintenzivněji. A v minulém volebním období jsme také zažili, že přední předsedkyně Inga Dresle tady nakonec seděla úplně sama. A to je něco, čemu bychom možná chtěli společně zabránit. Myslím si, že bychom měli pracovat efektivně a důsledně a proto vás prosím, a to se tedy obracím hlavně na koordinátory, i když i na všechny kolegy. Prosím vás, abychom se všichni společně e, zamysleli nad tím, jak můžeme tu práci zoptimalizovat. A jsem samozřejmě otevřena všem vašem podnětům. E, možná tedy dám slovo nejprve koordinátorům, e, nejprve Olivia, a pak Tomáš. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím rozhodně s tím, co říkáte. Myslím, že by bylo určitě dobré, aby ta naše práce výboru byla trochu selektivnější. Já tady jsem nový poslanec, nemím s tím, nemám s tím zkušenosti, jsem novým poslancem i v tomto výboru, eh, ale myslím, že to platí i pro to, co jste říkala o slyšeních generálních ředitelů, eh, pokud, co se týče zvláštních zpráv, které dostáváme od účetního dvora. Měli bychom z toho vždycky vyjmout to, co je pro naši práci nejrelevantnější Myslím, že opravdu je třeba zavést nějaký systém určitého výběru toho, co budeme řešit na základě dokumentů, které dostáváme a možností různých slyšení. Já dnes nechci zabíhat do detailů, jak by náš výbor měl pracovat. Myslím, že postupně noví poslanci musí tedy vyladit způsob, eh, jímž chtějí přistupovat k práci v tomto výboru. Ale chtěl bych připomenout priority naší skupiny Obnova Evropy. Je třeba zajistit efektivitu rozpočtové kontroly. Podařilo se dosáhnout pokroku v minulém volebním období eh, díky účetnímu dvoru. Byl tady větší soustředění na výkonnost, na úspěchy, neúspěchy prováděných politik, na optimalizaci toho, jak se eh, utrácejí peníze a v této metodice bychom měli pokračovat a ještě lépe by se měly zpřesnit ukazatele, které se používají, tak abychom získali co nejpřesnější obrázek o dopadu naší práce a práce našeho výboru. E, za druhé, Martina už o tom před chvílí mluvila, chtěli bychom zkrátit celý ten postup e, nebo to řízení o udělení absolutoria. Ideální by bylo, aby to absolutorium se udělovalo během roku následujícím po posuzovaném rozpočtovém období, tak jak to funguje třeba v soukromém sektoru. Pokud se to dělá o dva roky později, to je moc pozdě. A bohužel zatím přetrvává taková praxe. Třetí priorita pokud možno zjednodušit finanční pravidla a zlepšit flexibilitu čím jsou pravidla komplikovanější, tím je větší riziko chyb. A myslím, že je v zájmu všech, abychom eh, revidovali a zkontrolovali některé postupy. Víceletý finanční rámec by třeba měl mít pětiletý cyklus, tak aby byl sladěn s legislativním cyklem. I to je úvaha, kterou bychom se měli zaobírat. Čtvrtá priorita. Neustále musíme připomínat eh, dodržování základních hodnot. Myslím, že ochrana základních hodnot Unie při kontrole využívání prostředků musí stát v jádru naší práce. A konečně bych chtěl ještě eh, poděkovat za práci sekretariátu našeho výboru, který připravoval takové určité vize. Byla tady žádost, aby během volební přestávky eh, nastínili různé problematiky a myslím, že bychom z té jejich úvahy měly vycházet, zejména pokud jde o úvahu o posílení boje proti podvodům a pokud jde o zpřesnění definice konfliktu zájmů ve finančním nařízení. A také eh, bychom eh, měli eh, rozvíjet, kolega už o tom hovořil ráno, náš konstruktivitu našeho postoje tak, abychom Eh, mohli konstruktivně řešit případné konflikty, které tak často zažíváme s Radou a s Evropskou radou. Děkuji. Děkuji za tyto velice zajímavé návrhy. Tomáš. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že asi nemusím opakovat, co říkali ostatní. Opravdu tady máme atmosféru dobré spolupráce a Myslím, že je dobře, že jsme o tom včera mluvili s koordinátory, mluvili jsme o budoucí spolupráci a o našich prioritách. Zmínili eh, kolegové, protože příliš často vynakládáme peníze na nějaké projekty. Uvedu příklad. Ve Španělsku jsou přístavy, eh, máme tam úžasné projekty všechny faktury jsou smysluplné, není tam problém, ale logika věci je taková, že zároveň posíláme peníze Maroku, aby také zvětšovalo své přístavy. A pokud Maroko nabídne lodí měší cenu, takže nikdo nebude jezdit do těch španělských přístavů. Všichni budou jezdit do Maroka. A my tam budeme mít ve Španělsku nové přístavy s novou infrastrukturou, ale vlastně to ty budou vyhozené peníze. Máme mnoho silnic, které vedou od někud nikam. Máme rychlostní silnice 50-60 km dlouhé. A na, a na těch silnicích nejsou auta. Nebo v Řecku, já jsem tam byl na mnoha misích a tam najdete mnoho takzvaně úspěšných projektů. Metro v Soluni, na to jsme poslali hodně peněz z EU, ale jaký je úspěch toho metra? funguje? Jsou všechny tyto projekty dobře řízeny? Nikoli. A to je právě kolegové problém. Efektivita. Když požádáme o zprávu o chybách a omylech v této věci, tak tam bude uvedeno nula, protože nikdo nemůže říci, že by se ty peníze nevynaložily na ten projekt. Můžeme zjistit, že stále ještě probíhá nějaké třeba architektonické bádání, ale ten projekt prostě třeba ještě není uzavřený. a ty uspokojivé výsledky tam ještě mnoho let nebudou. Druhá věc, reforma EU. Máme mnoho agentur a u každého absolutoria dlouho diskutujeme o jednotlivých agenturách, jak mají skvělý výkon. Tak opravdu mohu gratulovat. Všechny agentury jsou výborné. Máme tady v Evropě nejlepší agentury na světě ale nikdo se neptá na horizontální pohled na tento problém. Na mnoha misích jsme viděli, co dělají agentury OSN, třeba skvěle pracují v Řecku, ale naše vlastní EASO tam nepůsobí. Proč? proč třeba smlouva pro uzavření nových překladatelských služeb trvá tak dlouho, proč tolik věcí nefunguje, především spolupráce mezi agenturami. Máme mnoho agentur v jednom městě, které spolu ani nespolupracují. Třeba oddělení lidských zdrojů si navzájem přetahují pracovníky mezi agenturami. A to pořád pokračuje. Všichni řeknou, že ta výkonnost je dobrá, že můžeme být spokojeni s tím, jak to funguje, jak funguje CEPOL a podobně. Ale jak ten CEPOL funguje? Jak funguje Eurofond? jak funguje CDFOP v 21. století. Potřebujeme tyto agentury a jak využíváme výsledky práce těchto agentur. Kolegové, to je klíčová otázka, kterou musíme během nadcházejících pěti let vyřešit a proto eh, jsem volal po reformě EU. A máte rozhodně pravdu, že musíme lépe definovat eh, střed zájmu. Máme s tím velký problém, probíhají vyšetřování a je zcela nepřijatelné, že mnoho lidí se stále nachází ve střetu zájmu a pobírá peníze eh, z EU. Nemluvím o nikom konkrétním, všichni vědí, z jaké země jsem, ale myslím, že opravdu musíme eh, toho udělat hodně v krátkodobém časovém horizontu, protože není možné, aby naše šetření těchto případů trvalo tak hrozně dlouho. A mohl bych mluvit ještě o našich názorech na mise. Myslím, že mnohé mise se zaměřovali spíše na špatné příklady, měli bychom se zaměřovat i na dobré příklady a to bude důležité do budoucna. abychom se inspirovali i v jiných zemích. Proč ve Španělsku něco nefunguje, když to třeba funguje ve Švédsku? proč eh, vynakládání peněz eh, v Finsku je úspěšné a v jiné zemi není. A myslím, že to je obecný problém EU, že máme mnoho úspěšných projektů, ale není mezi nimi propojení. EPP eh, e má v tomto smyslu určité priority do dalšího období a budeme opravdu se snažit eh, usilovně najít nějaké řešení. A zvláště je opravdu velká škoda, že neděláme, eh, že nemáme absolutorium eh, Rady a Evropské rady posledních deset let a my jsme o tom mluvili na koordinátorech, chtěli bychom dospět k nějakému řešení. Myslím si, že je to opravdu nemožné mezi lidi a říci, že eh, voláme po, po transparentnosti a přitom eh, jedna z nejdůležitějších institucí nemá deset let absolutorium. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Ich darf Herrn Kuhs das Wort geben. Děkuji, slovo má pan Kus. Děkuji. Mám uh, k tomu některé věci k doplnění. Některé věci se překrývají, což je eh, velmi potěši, eh, potěšující. A eh, já bych chtěl navázat na to, že jsem dnes dopoledne slyšel, že rada nedostala absolutorium za deset let a myslím v posledních deseti letech. A já si myslím, že to se musí stát naší prioritou. Skutečně dospět k absolutorium a dále bychom se měli zamyslet nad tím, zda s ohledem na všechny ty organizace a agentury, které máme a které fungují velmi dobře a kde v posledních letech vše dobře fungovalo. Víme, že to jsou dobře zaběhnuté fungující systémy, tak eh, tam eh, musím, abychom tam zkoumali, jestli je to právně přípustné, jestli bychom nemohli postupovat namátkově. mátkově namátkovými kontrolami, tak abychom neskoumali, nekontrolovali všechno, ale jenom část. A já bych potom kladl důraz na to, aby eh, tato kontrola se neorientovala podle eh, rizika, bychom si tak mm, říkajíc vybírali rozinky eh, z koláče, muselo by to být opravdu náhodné, aby to nebylo svévolné a nemohlo být zneužíváno. Takže každé to téma, které se objeví, eh, bychom potom takto měli řešit. Dále, za třetí, organizace, které dělají téměř eh, stejné aktivity jako my, kde běží ty věci paralelně, tak eh, tam bychom také to měli zkoumat a kontrolovat spíše Mátkově, na mysli mám tady účetní dvůr, není možné, abychom tady kontrolovali 44 zpráv, ehm, nemůžeme se zabývat 44 zprávami, měli bychom mít možnost udělat si v rozumné míře nějaké namátkové kontroly a zabývat se tím omezeněji. Poslední věc, to tady také zmínil pan Šastel, nařízení, která máme, ta pravidla jsou velmi obsáhlá. Byl jsem vyděšen, když jsem viděl, eh, jak, eh, jaký je to tlustospis a to musíme řešit společně s výborem pro rozpočet. A eh, musíme ta pravidla přeskoumat a musíme usilovat o to, abychom to zeštíhlili, debirokratizovali to a abychom z úplné zkoušky výjimky, pardon, z úplných kontrol přešli eh, na, na, abychom to zúžili. Hlásí se ještě někdo další o slovo? Zdá se, že ne. Myslím, že v září na zasedání koordinátorů a při té přípravě, že bychom se měli zabývat koordinací a teprve poté to tedy prezentovali výboru abychom to tady společně prodiskutovali. Pokud jde o ukazatele efektivity, je tady potřeba si o tom promluvit a poté zaujmout selektivní přístup, abychom viděli, kde u kterých zpráv je to Eh, zapotřebí eh, zkontrolovat a kde bychom to mohli eh, přesunout spíše na věcně příslušné výbory, třeba pokud jde o nějaké otázky pasažérů, tak tam to třeba nemá zase tak není zase tak nezbytné, abychom se tím zabývali my, ale ten příslušný výbor. Potom na téma rady, myslím si, že v posledních deseti letech se tady něco velmi ustálilo, tedy že rada nechce podávat informace, to není příliš smysluplné z mého pohledu. A na druhé straně i my e, jsme velmi intenzivně pokračovali v našem směřování a musíme se zamyslet nad tím, e, jak k tomu chceme v budoucnosti přistoupit a já, protože budu hodně v kontaktu s radou, tak se budu snažit s příslušným zpravodajem, který je zodpovědný za mm, kontakty s radou, tak se pokusíme nalézt společně nějaké řešení. Nevzdávám se naděje. Vidím, že kolegyně se tady usmívá, protože sekretariáci s tím užil v minulých letech hodně trápení. Pokud jde o rozpočtový řád, o tom bych také mohla stručně pohovořit. Já jsem se spolu účastnila dvakrát posměňovacího řízení rozpočtového řádu a musím říci, že jen se těmito věcmi prokousat a přečíst si je, to je opravdu obrovské břemeno, je to náročné. Um, ono samozřejmě pro někoho, kdo se tím zabývá, je to zajímavé, ale ty souvislosti nejsou zase až tak zřejmé. A pokud se nám podaří eh, v rámci 28 zemí, to, co tady narostlo během těch let, opravdu eh, zefektivnit, tím si nejsem úplně jistá, protože eh, já jsem to zažila pokaždé, že, šlo, že jde o efektivitu a zkrátit to a nakonec se to rozrostlo naopak. Pokaždé, když jsou tady předpisy o snížení e, byrokratického břemene, tak se to nakonec rozroste. Takže musíme si uvědomit, co je pro nás efektivita, co je pro nás z obsahového hlediska nezbytné, do jaké míry podrobností chceme zabíhat, do jaké hloubky si myslíme, že musíme ty věci řešit. Myslím si, že je tady mnoho možností, mohli bychom o tom velmi intenzivně diskutovat. Pokud je o mě, tak já jsem k tomu samozřejmě ochotná společně s vámi všemi na našem výboru. A pokud se v tuto chvíli nikdo další nehlásí o slovo, pak eh, bychom se opět sešli 4. září vidím, že v obličejích všech se zračí uleva, a proto vám již přeji pouze eh, příjemné dovolené, mnoho energie, to budeme potřebovat v září a prosím vás, abyste se ve zdraví eh, vrátili domů a potom jsem zpět do Bruselu. Děkuji.